mohli zahájit eh, naši schůzi a nestráceli čas. Čili zatímco se budete usazovat, a proberu všechny náležitosti. Jednak je to přijetí programu jednání, proto také, eh, že je přijaté. Nevidím nikoho, kdo by žádal o slovo. Eh, druhý bod, schválení zápisu z 21 ledna 2010. Jste si jistí, že to je skutečně 21. 10. je potom 10. května, je to tak? Dobře, dostaneme se dál. Výborně. Údajně jsme se nějak zasekli se schvalováním zápisu, jenom jsem řekla, proč je tam 21. ledna a 10. května. Dále sdělení předsedy, pokud eh, nemáme dostatek eh, křesel, tak máme také poslechový sál, který se nachází v budově Q. Eh, další věc se týká pravidla 73. 70.3 jednacího řádu. Chtěla bych vás informovat, že vyjednávání, eh, co se týče navrhu EFMID, bylo úspěšně ukončeno a dospělo ke kompromisu s radou. Dám slovo panu zpravodaji, panu Gazisovi po výměně názorů s panem Junkerem. Bude to v půl páté, čili kdokoliv, kdo by se chtěl vyslovit v této otázce, tak prosím zůstaňte na tuto výměnu názoru. Také bych vám chtěla říci, že máme mimořádné zasedání našeho výboru 21 listopadu v pondělí ve Štrasburku, kde budeme mít výměnu názorů s panem komisařem Barnierem. Budeme se bavit o strukturovaném dialogu a také máme mít komisaře Rena, máme probírat ekonomickou zprávu, což by mělo být před prosincovou radou a nakonec budeme také probírat zprávu pana Gozese, která se týká ratingových agentur a také to bude toho 21. na té mimořádné schůzi. Čili teď se dostáváme k bodu číslo 4. Jsem velice ráda, že opět můžeme mezi námi přivítat pana Žana Koda Junkera, předsedu euroskupiny a jako vždy nám bude poskytovat poslední informace, jak to vypadá v rámci euroskupiny a potom proběhne výměna názorů s našimi poslanci a Pan Juncker si myslí, že to je vždy ta nejzajímavější část jeho návštěvy, čili budeme takto pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, vážení přátelé. Jsem velice potěšen, že eh, jsem byl pozván na půdu vašeho výboru. Nebyl jsem tady velice dlouho. Eh, zcela jistě se objevila celá řada témat, které jsou pro nás důležitá, které si vyžadují naši pozornost. Takže chtěl bych vám říci na úvod, že ekonomická krize byla velkých rozměrů a e, pochopitelně situace je velice obtížná v globálním měřítku a také z evropského hlediska. Ano, snažíme se odvrátit veškerá nebezpečí a máme dost průměrnou výši růstu, co se týče naší jednotné měny. Náš růst je pod úroveň růstu a úroveň našeho potenciálu, který jsme měli předtím, než eh, vznikla tato krize. Čili děláme vše, co můžeme prostřednictvím strukturálních reform, abychom opět eh, nabili našich potenciálních eh, růstových měr, především v zemích, které pokulhávají. Co se týče samotné eurozóny, tak na G20 a na euroskupině jsme se dohodli na takzvaném plánu, jak se vymanit z této finanční a ekonomické krize. To znamená, že koncem roku 2011 budeme uplatňovat finanční stimulační opatření. Nicméně musíme naplnit tento cíl, musíme především ozdravit veřejné finance, protože máme ohromně vysoké veřejné schodky, máme vysoké veřejné dluhy ale musíme velice obezřetně zvážit, jaké mechanismy řešení budeme používat, protože se nech, nechceme dostat eh, doslova příliš daleko, nechceme to přehnat, nechceme v žádném případě ohrozit stávající růst, také Musíme řešit konkrétní otázky v konkrétních jednotlivých zemích. Irsko, Portugalsko, Řecko. Budu hovořit o těchto jednotlivých případech. A nyní jsem pln uznání a obdivu, jak irská vláda zareagovala od 4. listopadu přijala velice přísná rozpočtová opatření, která budou znamenat 6 miliard euro. Je to vlastně dvojnásobná výše, kterou oznámili naši irští přátelé před několika měsíci, čili to je takzvaná takzvané úsilí navíc a chtěl bych vzdát hold eh, politikům v Irsku, že Eh, přijali toto rozhodnutí, které je zcela zásadní. A také, že přijali obecná opatření, byl to velice odvážný krok a já jsem si jist, že irské orgány a úřady budou schopny implementovat víceletý rozpočtový program na čtyřleté období, který je napraví schodek do roku 2013, což eh, konkrétně znamená, že ta úroveň schodku se sníží a já pevně věřím, že tato země se vrátí do těch správných kolejí a zajistí trvale udržitelný rozvoj po těchto velice obtížných problémech. Nyní Portugalsko. I v tomto případě bych chtěl vzdát hold vládě a hlavní opoziční straně, které se podařilo dosáhnout dohody, eh, jak postupovat. Eh, rozpočet byl přijat v rámci prvního čtení a portugalský parlament jej přijal 3. listopadu a 26 listopadu bude probíhat druhé čtení rozpočtu a já pevně věřím a doufám, že uvidíme ty správné kroky, správná opatření, která budou přijata. To znamená, že rozpočet na rok 2011 bude schválen portugalským parlamentem a doufám, že jí to doslova nepodrazí nohy, nepodrazí nohy Portugalsku, aby mohlo provést eh, důležité reformy. Třetí problematická zóna nebo oblast je Řecko. Opět i v tomto případě čísla, jak rozpočtová, tak eh, výše dluhu budou oznámena. Sledovali jsme poslední vývoj v Řecku a myslíme si, že řecké úřady budou schopny ve výhledech na rok 2014 eh, udělat eh, opravu rozpočtových schodů, schodků. Jsou tady nové závazky a věříme, že řecké úřady budou schopny také respektovat cíle, které byly stanoveny pro rok 2011. Nyní, tak trochu obecně řečeno, co se týče toho řeckého podpůrného mechanismu, nechci zacházet do příliš velkých detailů, protože jsem si jist, že je velice dobře znáte, ale myslím si, že ten velice přísný úsporný program, který byl rozhodnut a přijat řeckou vládou, se skutečně osvědčuje, je důvěryhodný a věříme, že bude uplatněn. Bude probíhat revize. Ta revize probíhá každé tři měsíce. Předtím, než bude splacena první tranže, což je 18 miliard euro, a potom je to 6,5 miliardy euro za září. Také musíme pamatovat na to, že řecký růst v roce 2010 se snížil, to znamená, že musí být posílena restrukturalizace a řecká vláda musí přijmout dodatečná opatření a musí zajistit, aby ty průběžné rozpočtové cíle byly naplněny. Ještě několik poznámek, které bych rád dodal, které se týkají informací, které potřebujeme, abychom mohli zajistit evropskou finanční stabilitu, abychom mohli zajistit vytvoření takového nástroje, to znamená tohoto mechanismu. Tento mechanismus byl vytvořen na radě 7. května a potom na ECOFINu byl přijat 9. května. Tento finanční Nástroj pomoci funguje od července a paní předsedkyně, nejsem si úplně jist, zda jste měli možnost hovořit s hlavními řediteli a představiteli podniků, s panem Klausem Rigligem a ostatními, kteří jsou v Lucembursku, kteří to mají na starosti. Já si myslím, že pokud jste ještě neměli možnost s ním pohovořit, tak by bylo dobré možná jej pozvat, aby vás podrobně informoval o mechanismu tohoto nástroje, jakým způsobem by podle něj měl fungovat a jakým způsobem by měl zajistit rozvoj. A to vyplývá z rozhodnutí euroskupiny. To by podle mého názoru byl velice dobrý nápad. Možná bych vám navrhl, abyste si uspořádali zvláštní slyšení s tímto kolegou, aby vám sdělil, co si o tom myslí a jak situace vypadá. Ale pochopitelně udělám vše, co je v mých silách, pokud budete mít dotazy na toto téma. Před několika měsíci jsem oznámil, že jsme v rámci euroskupiny dokončili takové cvičení, které znamenalo, že jsme se velice pečlivě podívali na ekonomické prostředí v jednotlivých státech, které spadají do euroskupiny. Bylo to makroekonomické hodnocení a nezaznamenali jsme velké rozdíly mezi členskými státy a tyto nerovnováhy ale jsou ještě patrné, čili postupně musíme zajišťovat transformaci euroskupiny, eurozóny, aby byla optimální, to je naší povinností. A musíme vyrovnat tyto jednotlivé nerovnováhy tam, kde je to možné. Také jsme vytvořili mechanismus, kdy se vzájemně členové skupiny hodnotí a díváme se na cyklické prostředí v jednotlivých eh, členských státech euroskupiny. Naposled jsme se dívali na eh, Španělsko, Lucembursko, Finsko a Portugalsko a budeme se dívat eh, podrobně na situaci v Německu a v Itálii a závěry, kterých jsme dosáhli, nejsou zase tak překvapivé. Ve všech těch sledovaných zemích jsme dospěli k závěru, že je zapotřebí snížit strukturální deficity, které jsou v národních rozpočtech, tedy abychom mohli dát větší důvěryhodnost paktu růstu a stability. Když jsme se dívali na jednotlivé členské státy euroskupiny, tak jsme zjistili, že se tam neustále objevuje jedno riziko které vyvěrá z vysokého eh, státního dluhu, také jsou tam velké dluhy na úrovni domácnosti a podniků, čili v tomto případě se musíme vyhnout rizikům příštích bublin, které by mohly vzniknout. Také se musíme více zaměřit eh, na rigiditu na pracovním trhu, která přetrvává a jsou tady určité problémy, které mají dopad na platové tabulky v jednotlivých eh, členských státech. Čili rigidita pracovních trhů, to je stále velký problém, nicméně ty problémy, nebo ty problémy jsou odlišné v jednotlivých eh, státech eh, euroskupiny. Musíme se této rigiditě maximálně vyhnout, protože tato rigidita na pracovním trhu ochraňuje jednotlivé pracovní trhy před nahodilými jevy. To znamená, což je pochopitelně výhodné pro lidi, kteří řídí pracovní trhy. Musíme ale velice bedlivě postupovat, protože v některých členských státech naopak tuto rigiditu potřebují více. Je důležité, aby na těch pracovních trzích existovala nejen rigidita, ale také vysoká flexibilita. Musíme implementovat dobré politiky a ne politiky ad hoc, nahodilé, které se nazývají všemi strukturálními reformami. Co se týče směných kurzů, tady nemám moc co říci, chtěl bych pouze připomenout eh, důležité poznámky, co bylo přijato Euroskupinou a také Evropskou centrální bankou. Chtěli bychom se vyhnout vysoké volatilitě směnného kurzu. Myslíme si, že by směný kurz měl zohledňovat základní ekonomická data a nechceme, aby národní egoismus ovlivňoval výkyvy na směných kurzech. Musíme brát v potaz také globální obavy, například G7 ztrácí vliv, ztrácí trochu půdu pod nohama, protože nebere v úvahu některé globální měnové aktéry. Tady možná z osobního hlediska bych mohl říci, že konečně Lucembursko proniklo do zákulisí G7, ale američané a číňané mě viděli, že se tam plížím, tak spojili své síly a když potom se dostali na forum G20, tak eh, jsem rád, že jsem trochu mohl proniknout, ale uvidíme, jak to dopadne. Každopádně jsem plný naději, doufám, že G20 vytvoří globální mechanismus, kde se také bude probírat otázka směnného kurzu, i když mám určité výhrady. Byl jsem na zasedání G7, a to několikrát, a byl jsem svědkem toho, že kdykoliv se probíralo toto téma, tak také vzniká velké riziko to samé na G20. Vzniká riziko, že směný kurz se nebude tak intenzivně vyvíjet. Takže, co se týče Financial Times, možná jste získali informace tam. Některé informace jsou relevantní také pro naši eh, schůzku. Je důležité, abychom rozšířili diskusi, abychom také vzali v potaz eh, azijské země, africké země, například Brazílie. Tyto země musí mít právo pohovořit, mít eh, svůj hlas. Já osobně s tím nemám žádný problém. Jediný problém je v tom, že euroskupina není zastoupena ve struktuře G20 jako taková. Možná jeden den, až budu psát své paměti, tak budu možná moci vysvětlit, proč tomu tak je. Proč euroskupina byla vyčleněna z G20, ale abych byl úplně upřímný pro lidi, kteří se zabývají politikou v rámci Evropské unie, tak ty by měly být součástí G20. Neustále hovoříme o posílené koordinaci, spolupráci a tak dále. Nejsme ovšem zváni, když se bavíme o ekonomické situaci, tak nás zastupuje Evropská banka. Před několika lety udělala euroskupina určitou chybu. v podstatě jsme si neujasnili, co máme dělat v oblasti měnové a co máme dělat eh, v oblasti ekonomické a tím vznikl ten problém. Můžete se zeptat eh, zodpovědných politiků, eh, jak to vypadá na G20, můžete se zeptat, jak to, že tam euroskupina není sama zastoupena, mně to přijde trochu podivné, nevadí. Ovšem, já si myslím, že G20 tam eh, nejsme zastoupeni, čili ECOFIN a Evropská rada. Eh, tam jsme také probírali otázky G20. Byla to velice uspěchaná diskuse a v podstatě jsme se shodli na všem, o čem jsme se zmínili. Když se podíváme na postavení dolaru vůči euru, tak není na úrovni, tak jak by mělo být, což bylo rozhodnutí amerického ministerstva financí. Měli jsme určitá očekávání z hlediska měnové cenové politiky. Vidím tady velké riziko, které se zvyšuje na základě rozhodnutí České centrální banky. Údajně vzniká určité riziko a uvidíme, jak se to během následujících týdnů ta situace bude vyvíjet. Evropané, kteří sedí okolo stolu G20, musí klást dotazy našim americkým přátelům, hlavně co se týče nedávných eh, cenových rozhodnutí, protože se nezdá, že by byly v souladu s tím, co bylo rozhodnuto na přípravném zasedání G7 i na přípravném zasedání G20. Nyní, co se týče reformy IMF a eh, zprávy a řízení IMF, nebudu zacházet nyní do podrobností, ale myslím si, že z 24 členů je 9 pod evropskou vlajkou. Tady se musíme snažit eh, snížit počet eh, evropských zemí okolo stolu. Tuto otázku v tuto chvíli řešíme. Ta evropská organizace je tam příliš vysoká, čili Euro skupina by měla být zastoupena v mezinárodních eh, měnových institucích, měla by tam mít jedno křeslo. A to bylo naším cílem, protože jsme klíčovým aktérem v IMF po Američanech, ale zdá se, že neexistuje skutečná vůle soustředit hlasy evropských států, aby spolu zajistili nějakou změnu, aby se prosadili. Když se podíváme na eh, článek 138, tak zde žádíme, eh, je požadavek na komise, aby se ubírala tímto směrem, aby předložila radě návrh, eh, pomocí kterého se bude snažit zlepšit externí zastoupení eurozóny Nemáme tady čas na zbyt. Všichni očekávají, že se to stane, jsou tady velká očekávání a e, přitom e, nehovoříme jedním hlasem, ztrácíme e, naši sílu, nespojujeme naši sílu, čili máme tam sice evropská křesla, ale nemáme tam jednotný hlas. Je důležité, abychom využili této příležitosti Eh, kterou máme v rámci reformy IMF, abychom tento vliv napravili. A velice stručně, pokud jde o task force, kterou vede Herman van Rompuy, a pokud jde o poslední summit, proběhla tam diskuze, pokud jde o reformu Paktu stability a růstu. Já se domnívám, že bylo jasné, že je třeba o tom jednat. Eh, museli jsme to udělat s ohledem na smlouvu. Ale také to bylo důležité proto, že tato reforma a její jednotlivé aspekty musí být eh, provedeny v konzultaci s parlamentem. Promiňte, není to konzultace, ale spolurozhodování. To je ten správný termín. Lisabonská smlouva stanovuje v této oblasti spolurozhodování. Pokud chceme, aby eurozóna a její budoucí výhled byl lepší, musíme zajistit, aby ehm, dva rozhodovací orgány ehm, v rozpočtovém a v rozhodovacím procesu postupovaly podobně. Samozřejmě parlament má co říci, je to v tomto kontextu také orgán, který spolu rozhoduje. A nemám mandát od Euroskupiny, abych řekl následující, ale chci to říci. Za prvé, rozhodnutí týkající se sankcí musí být automatičtější než jaká by byly, pokud by o tom rozhodovala pouze rada. Dále, původní návrh komise nepokrýval všechny problémy, kterým čelíme. Není možné, aby komise jednoduše sama rozhodovala o sankcích pro členské státy. Je třeba, aby eh, zde byl také eh, politický vliv, také politické rozhodování. A to politické rozhodování eh, musí výjít z rady. Nyní možné říci, že bude obrácená kvalifikovaná většina pro rozhodování o šancích. Komise by mohla přijít s návrhem, ve kterém by řekla, že určitý členský stát eh, a porušuje pakt stability a růstu, růstu a poté rada musí eh, říci, ano, Ehm, to tento stát dělá, musí rozhodnout kvalifikovanou většinou a poté je možné eh, kvalifikovanou většinou ehm, rozhodnout, zda eh, tady budou uvaleny eh, sankce, poté se podívat na to, zda daný stát učinil odpovídající opatření. A poté bude po druhé hlasování v radě v kvalifikovanou většinou o tom, zda daná země učinila odpovídající kroky. Problém je, že ale sankce tak nikdy nebudou uvaleny, protože je zde příliš mnoho prostoru pro to, aby se zde řešily skutečně ty zásadní otázky. Já mluvím jménem zemí Beneluxu, Belgičané mají nyní předsednictví pro ně je to důležité. Já bych eh, ale chtěl říci, že eh, tři vlády zemí Beneluxu opět přijdou s, touto, eh, s tímto návrhem, že by bylo třeba hlasovat v každé fázi rozhodování v radě kvalifikovanou většinou. je důležitější mít na mysl, uh, eh, soustředit se především na preventivní opatření než opravná opatření. Pokud jde o summit 11. února 2010 eh, v knihovně Solvé, tam jsem předložil návrh, každý byl proti mně, ale nyní se zdá, že celá řada lidí tento návrh podporuje. Samozřejmě vy sami si také budete muset odpovědět na některé otázky a položit ty správné otázky. Skupina pana Van Rompuje odvedla dobrou práci, především také pan Van Rompuj sám. A my bychom chtěli poukázat na důležitost rovnováhy, makroekonomické rovnováhy v Evropě. Je třeba, aby Evropa byla v budoucnosti lépe vybavená pokud jde o boj proti nerovnováze. A já se domnívám, že bychom také měli mít odpovídající postup, pokud jde o omezování schodků v členských státech. Pan Van Rompuy navrhl specifické, specifické opatření v této oblasti. Takže paní předsedkyně, to bylo všechno. Měl jsem před sebou 48 satránek, jak jste se asi všimli, trochu jsem to zkrátil. A nyní vy můžete klást otázky a jako vždycky odpovím jenom na některé. Thank you very much. Mnohokrát děkujeme. Já mohu reagovat na jednu vaši připomínku, kterou budeme také řešit na koordinátorech. A Jedná se o to pozvání, které jste zmínil, určitě to pozvání provedeme. Mám zde čtyři řečníky na seznamu a máme méně než 15 minut, takže to znamená tři minuty na otázku a odpověď. Mám Filip Lambert, Ben Giegel, Sylvie Goulard, Udo Bullman, Jean-Paul Gauzes, Diogo Feo, Werner Langen, Sophie Intveld, Miguel Portas, Roddy Kratzer, Wolf Klintz, Vicky Ford and Corinne Votman-Cool. And Mrs Tyson now wants to come in as well. So you are number 15. So one minute for... Takže jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď a zastavím vás. Filipe, děkuji paní předsed Kyně, děkuji. Dobrý den, pane předsedo. My doufáme, že evropské zastoupení v rámci e MMF bude změněno, ale určitě to bude nějakou dobu trvat. A co si myslíte o riziku, že sankce by měly procyklický dopad, že by se tedy zhoršila situace daných zemí? A druhá otázka. Vy jste o tom hovořil a můžete být specifičtější, pokud jde o rizika a v důsledku nedávného rozhodnutí eh, centrální banky týkající se eh, kvantitativního zmírňování nebo quantitative easing. Odpovím panu Lambérovi a možná to znamená nelogické, a aplikovat sankce, měnové sankce vůči zemím, které poruší to, co by měly dělat. Ale já se domnívám, že kriminální sankce jsou součástí jaderného arzenálu. Já se tak domnívám, že bychom měli provádět sankce už v té preventivní fázi, co nejdříve je nutné, aby členské státy eh, musely učinit opravná opatření eh, už předem, než dojde k nějaké katastrofě. Pokud nechceme, aby došlo k riziku, že euroskupina učiní sankce, které budou vypadat nerozumně. poté je nutné, aby každý byl podroben rozhodování a tou obrácenou kvalifikovanou většinou. Já se nedomnívám, a pokud je o druhou otázku, že by to rozhodnutí Fedu bylo správné, protože zde dochází k tomu, že se bojuje proti dluhu, zvyšováním dluhu. A kritizuje se čínská politika, trochu jiným způsobem, ale v podstatě dělají úplně tu stejnou politiku. Já zde vidím určité riziko, že by mohlo dojít ke zhoršení situace a že by tak bylo těžší dostat se z krize. Nemyslím si, že by to americké rozhodnutí nutně mělo zlepšit solventnost. Nemyslím si, že nutně budou firmy více investovat a spotřebitelé více nakupovat v důsledku tohoto rozhodnutí. Myslím si, že zde existuje určité riziko, že se ta solventnost přenese do rychle se rozvíjejících ekonomik a ty nebudou schopny toto množství absorbovat. Toto rozhodnutí Fedu musí být doplněno dalšími věcmi. Astrid? Děkuji, paní předsedkyně. A bohužel mikrofon nefunguje tak, jak by měl. Použije se jiný mikrofon. We'll start again, don't worry. Oui, euh, monsieur le président, moi, euh, je, euh, je voulais dire qu'au fond c'est dommage. Pane předsedo, já jsem chtěla říci, že je Eh, škoda, že budeme muset čekat na vaše vzpomínky, na vaše memoáry, abychom zjistili, jaké jsou důvody pro to, že euroskupina není zastoupena na G20. Ale hovořili jsme o paktu stability a růsta, objevila se nová myšlenka a to je přivést členský stát eh, k bankrotu tedy členský stát EU. Mohl byste to nějak jednoduše vysvětlit eh, poslancům parlamentu? My nemáme rádi příliš komplikované myšlenky. Co by to znamenalo v praxi? A mě by také zajímalo, jestli eh, něco takového, jestli takový mechanismus je něco, co bychom měli chtít. Já jsem slyšela, že předseda ECB má určité výhrady k této myšlence a vy také víte, že Evropský parlament bude důležitým hláčem při reformě paktu stability a růstu. A zcela zásadní otázka bude také rozdělení um, pravomocí mezi komisí a radou. Vy už jste k tomu také něco řekl. A já bych chtěla vědět, jestli jestli uh, původní návrh komise který se snažil nalézt určitou rovnováhu mezi institucemi, jestli vy tento návrh podporujete. Měla jsem ještě další otázky, omlouvám se. Bohužel asi všechny nestihneme. Já se teď pokusím to nějak schrnout. Mám dvě minuty na a to, abych na to odpověděl. Astrid mi právě položila sedm, otáz- eh, sedm otázek, to by mi trvalo asi tak 22 eh, minut, protože bych tomu ještě měl nějaké svoje připomínky. Ano, je pravda, že to možná chvíli potrvá, než se píšu svoje vzpomínky, ale Eh, uvidíme, eh, jak se budou věci mít. Jakmile se budu cítit slabý, začnu to sepisovat. Podporuji vytvoření trvalého mechanismu pro řešení krizí. Nemyslím si, že by nás řecká krize až tak zaskočila. Ale bohužel jsme nebyli a eh, připraveni, neměli jsme dostupné mechanismy které bychom mohli použít. Vzhledem k tomu, že tyto věci se mohou opakovat, měli bychom mít k dispozici mechanismus pro řešení krizí, který by byl trvalý, tak abychom se vyhnuli eh, kompletnímu bankrotu členského státu. Většinou věci, které neočekáváte, tak úplně se často stanou, takže je dobré mít nějaký krizový mechanismus pro řešení krizí. Zmínila jste, že chcete jednoduché myšlenky, takže se pokusím o jednoduchou odpověď. Já bych se rád detailněji podíval na jednotlivé aspekty tohoto mechanismu pro řešení krizí. Ano, eh, měli bychom hovořit o zahrnutí MMF, měli bychom se také detailněji podívat na dopady na soukromý sektor. A pan Triše není proti mechanismu, trvalému mechanismu pro řešení krizí, ale podobně jako on, i já bych vás chtěl varovat proti tomu, aby se to hnalo příliš rychle dopředu. Protože musíme se zamyslet nad tím, zda aby vždy do řešení krize měl být zahrnut soukromý sektor. Mezinárodní měnový fond v 80% případů a nepožaduje, aby byl soukromý sektor zahrnut. Pouze ve 20% případů je soukromý sektor zahrnut a přispívá. Já se domnívám, že banky i soukromý sektor by měly vždy platit, tak aby se nevyhýbali odpovědnosti ale eurozóna je jediným, aby tak byla jediným prostorem na světě, kde by soukromý sektor ex ante musel nějakým způsobem přispívat. Takže to je něco, nad čím se skutečně musíme zamyslet. Pan Triše je samozřejmě eh, nezávislý. Francie a Německo jsou často proti němu. Já si myslím, že bychom měli jeho názory poslouchat ve chvíli, kdy říká důležité věci. O finančních trzích toho ví určitě víc než já. Evropský parlament samozřejmě bude spolurozhodovat a Evropská rada na to bohužel někdy zapomíná. Prosím vás, můžete pokládat vždy jenom jednu otázku, protože jinak lidé na konci nebudou mít možnost svoji otázku a položit. Budu přísná. Svene. Ano, pane Junkere. Já mám jednu otázku. My se chceme připravit na tu otázku hospodářské vlády. Podívejme se na Řecko. 120 eh, eh, HDP zadlužení, 8 eh, jsou náklady na tu stabilizaci a tak dále. Znamená to, že 10 HDP půjde na to, aby tento stát Eh, a platil úroky ze svých druhů. Jak se má situace v takovéto zemi potom zlepšit? Nebylo by lepší nalézt nějaká společná strukturální řešení, abychom eh, Řecku a podobným státům pomohli dostat se z této současné prekérní situace? Mě by zajímalo, jaký na to máte názor. Já si myslím, že je velice eh, dobré, že poukazujete na tuto situaci. Řekové i jiné země jsou zadlužené. Není to způsobeno jenom jejich přístupem a chováním, ale také krizí. Stal se to ale nyní problém nás všech. Řecká vláda je velice odvážná a e, snažila se a prosadit e, a požadavky e MMF a EU, které šly ruku v ruce s pomocí. Řecká vláda zkrátka vzala v potaz co, co se od ní požadovalo a velice odvážně se jela provádět reformy. Pokud hovoříme o tématu eh, trvalého mechanismu pro řešení krizí, myslím si, že je nutné, abychom abychom se podívali na otázku eurobondu. Je zcela zásadní, abychom se tímto tématem zabývali, pokud chceme mít eh, mechanismus, trvalý mechanismus pro řešení krizí. K tomu mám také mandát euroskupiny. Bohužel ale um, um, já zde mám trochu uh, problém, protože uh, můj ministr financí uh, se mnou často úplně nesouhlasí. Já bych byl vděčný, paní předsedkyně, pokud bychom mohli vytvořit nějaký podvýbor, který by se zabýval tímto tématem. To, s čím přišel think tank Brechel, to, že by se to rozdělilo na modré a červené zóny, to, že by se dluhy spojily a potom by se věc eh, řešila společně, to mi připadá jako schůdná cesta. Já jsem si a přečetl, ale na druhou stranu v německém tisku, že Německo vždycky stejně bude nejvíce platit, ale Myslím si, že to není tak jednoduché. Je nutné zamyslet se také nad otázkou hlasovacích práv. To bude nutné v, každé, v každém případě také dále řešit. Merci, monsieur le président. Sylvie, ano, velice děkuji. Pane Junkere, jste, je velice dobré, že můžeme hovořit o těch otázkách. Chtěla bych se zeptat na jednu věc, o které jste právě hovořil, protože eh, velice často dnes čteme v novinách eh, o té možnosti, o které jste hovořil. To znamená, vy hovořil jste o možnosti zřídit jakýsi podvýbor, eh, kde by, byla, kde by byly zpravodajové kteří by posuzovali návrhy komise a bylo by to tedy v, sou, v součástí spolurozhodování. Nemyslíte si, že nyní ten pravý čas, abychom, eh, aby zde tedy byl ten takový nový návrh, eh, založený možná na, té, na práci skupiny Bruegel. Myslím si, že bychom neměli už čekat a možná byste nám mohl říct, o čem by konkrétně ta iniciativa měla být, jak by to mělo vypadat. A ještě pokud eh, bych tedy na to měl odpovědět, tak mohu říci, že bychom se ještě o tom mohli pohovořit později. Chtěl bych se rád setkat, nebo také se setkám i s jednotlivými zpravodaji. Myslím si, že my, jako by tedy ty starší, nebo ti staří Evropané, bychom se měli dát do práce. Pane předsedo, pakt a makroekonomická koordinace jsou podstatné. Doufejme, že zde nepůjde jenom o sankce, ale také o lepší fungování celé věci. Je třeba poukázat na to, že Evropská unie má pevný postoj, pokud jde o vnější obchod, ale je tomu jinak, pokud se podíváme na jednotlivé členské státy. Víme, Víte, že jsme spolurozhodovatelé v některých oblastech, ale mě by zajímalo, pokud jde o nevyrovnané postoje jednotlivých členských států. Hrajou zde nějaké role deficity, a pokud jde o tuto rovnováhu podle toho, jak tedy jednotlivé členské státy se v raze v radě chovají. Paní předsedající, paní předsedkyně. Ačkoliv v eurozóny existuje nerovnováha, a my v žádném případě nechceme dělat to, co dělají američané. Američané v žádném případě nemají problém se Německem. V transatlantických vztazích existují dvě oblasti, oblast eura a oblast dolaru. Pokud v platební bilanci existuje nerovnováha, je to něco, co musíme akceptovat jako celek. Je to něco, co se eh, měří v rámci e, celé eurozóny, nikoli v rámci jednotlivých členských států. Ne, ne, tato nerovnováha se neměří uh, jako eh, americký dolar versus Německo, ale, ale jako americký dolar versus euro. To je jasné, to chápu, ale má, znamená to pro nás, že máme vnitřní problémy, že zde existuje nerovnováha, že je zde různá eh, bilance. Já se domnívám, že to ve střednědobém výhledu může vytvořit některé problémy. Je třeba se zabývat výsledky práce fan Rompuje a jeho pracovní skupiny. Je nutné, abychom společně hledali cesty pro to, jak můžeme sladit růst hospodářský růst, jak můžeme posílit vnitřní poptávku, jak můžeme posílit obchod také s USA. Hospodářství například Německa eh, není eh, poháněno pouze exportem, ale také eh, silnou domácí poptávkou. To je něco, o čem musíme interně hovořit. My Američanům nic nedlužíme. Americká irský eh, ministr financí, toho si velice vážím. A, ale myslím si, že některé věci musíme zkrátka řešit interně. Protože jinak některý přístup by byl naprosto nepřijatelný. Je nutné, aby a tam, kde je přebytek, a tam, kde je deficit, aby jsme se zde snažili nalézt nějakou rovnováhu. Je třeba, aby tato situace se dále nezhoršovala. Jean-Paul. Jean-Paul, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se zeptat na následující věc. Mám tedy celkem dvě otázky, takže První otázka bude spíše formou výroku. Hovořil jste o Řecku, také jste vítal úsilí řecké vlády. Myslím si, že je pravda, že to musíme ocenit. Domnívám se, že Řekové jsou nyní ve velice svízelné situaci. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom umožnili Řecku restrukturalizovat svůj dluh. Ale eh, my zde to vlastně propojujeme eh, se situací v euru. Hovořil jste o tom, že byste byly určité záruky pro veřejný dluh v zemích eurozóny. Mohl byste pohovořit podrobněji o tomto návrhu? Ano. A ještě, co se týče tedy té druhé otázky, která se týká restrukturalizace řeckého veřejného dluhu. Tak řecké, řecké orgány o tom zatím neuvažují a myslím si, já tedy znám mnoho důvěryhodných lidí, kteří rozumí těmto otázkám a kteří přemýšlejí o této možnosti. A proto bychom, i když já jsem dost zdráhavý, co se týče stanovování určitých ex ante pravidel, která by hovořila o tom, že pokud by nastala krize, tak by vždy došlo k restrukturalizaci a k využívání toho soukromého sektoru. Myslím si, že by, to, že by bylo lepší eh, vybrat dobré, eh, spíše se uchýlit k tomu trvalému systému řízení krizí. Zejména se to týká eh, potom řešení zemí, které jsou na periferii eurozóny. Pokud se situace vymkne z rukou, tak by to znamenalo, že i ti investoři by byli zapojeni do řešení krizí. Já osobně jsem pro. Chtěl bych, aby také kapitál nesl odpovědnost tam, kde má odpovědnost, ale zároveň nechci vyhnat investory z Evropy. A dále, co se týče euroobligací, tak myslím si, že už jsem dnes řekl vše, co jsem chtěla říci. Myslím, že o tom ještě musíme znovu pouvažovat a když přemýšlíme o takovémto mechanismu, tak eh, by eh, to měl být tedy trvalý, nebo systém, eh, který bude pro trvalé řešení. A až tedy Německo a pokud Německo a Francie říkají, že řešením je odebrat hlasovací práva státům a vyhoříte o tom, že to je nemyslitelné, ale musíme přemýšlet, o, spíše o takových e, obyčejnějších řešeních. Je důležité, abychom našli určitý dobrý způsob, jak zavést euroobligace. Zatím ještě nevím jak, ale ještě o tom popřemýšlíme. A poté by zde vznikla situace, která by byla přínosná pro všechny. E, nechceme, aby se Německo stalo zemí, ke kterou se vlastně všichni budou upínat, když budou potřebovat pomoc. Musíme spíše najít způsob, který umožní to, aby všechny země, které se jaksi provinily v minulosti, tak e, aby ty země měly možnost nápravy. A zde v Evropě musíme zavést určitý mechanismus řešení krizí. Nemůžeme se pouze soustředit na mezivládní přístup. Paní předsedkyně, pane Junkere, chtěl bych vám poděkovat, že se zúčastníte dnešního zasedání. Mám jednu otázku, která se týká jednoho konkrétního kritéria. Je to kritérium dluhu nebo zadluženosti ve v souvislosti s podmínkami Paktu o stabilitě a růstu. Je to tak, že země musí udržovat svou zadluženost v rámci určitých hranic a mnohé země tyto hranice překračují. Je to už téměř takové obecné pravidlo. A myslím si, že nyní v období úsporných opatření se ptám, zda se domníváte, že je nutné Eh, nebo zda, zda by tedy to bylo možné využívat tyto možnosti. Ano, eh, máme zde určité pravidlo, které hovoří o jedné dvacetině, která se má týkat toho snižování. A hovoří se o tom, že toto pravidlo by tedy bylo pro členské státy, ale toto pravidlo zatím ještě nebylo stanoveno, ani nebylo schváleno parlamentem nebo eh, radou. Bylo to, je to pouze návrh komise, čili o tomto návrhu zatím podrobněji nemohu říci nic víc. Jedná se o návrh komise, ale já si myslím, že ten návrh zní celkem rozumně. Eh, zatím ještě není čas na konsolidaci, nebo tedy je čas na konsolidace rozpočtu a země, které jsou zadlužené potřebují usilovat o finanční konsolidaci. Během uplynulých 20 let eh, se ta eh, rozpočtová konsolidace v Evropě jaksi někam vytratila. A pokud chceme přemýšlet také, nebo pokud chceme myslet i na ty další budoucí generace, tak musíme výši zadluženosti v eh, zemích příslušně upravit. Myslím si, že pokud, že pokud by nebyla bývala reforma v roce 2005, byla to teda reforma eh, re, eh, paktu o stabilitě a růstu, tak dnes by mnoho zemí eurozóny už eh, byly vlastně v recesi ten pakt o stabilitě a růstu neměl za cíl nějakým způsobem sankcionovat země. A pokud eh, jsou zde někteří, kteří kritizují tento přístup, ale například takové Německo by, pokud by nepro, neproběhlo, pokud by zde nebyla reforma, tak eh, ty země, které, respektive tady ty země, které nedodržují ta pravidla, tak vlastně se dostanou do toho postupu pro nadměrný schodek a eh, je zde pouze málo zemí, které, kterým se podařilo ta, ta, pravidla, dokaz, eh, ta pravidla dodržovat. Dajano? Dajano. Pane premiére, velice se těšíme na vaše vzpomínky, na vaše memoáry. Ale já jsem úplně eh, nerozuměl tomu kompromisu s Dovil. Eh, v rámci skupiny Fan Rompuje eh, bylo 20 otevřených otázek, pokud je o tento kompromis. O těch musela ale skupina Fan Rompuje rozhodnout jednohlasně. A vy jste ale řekl, že vy jste pro návrat k tomu, aby to bylo automatické. Já si myslím, že proto je také eh, ve, v parlamentu většina. A to znamená, že eh, ten příspěvek eh, skupiny Fan Rompuje není konečné rozhodnutí, ale spíše určitá určitý příspěvek do diskuse. Souhlasíte s tím? A dále druhý bod. Insolvence států. Otázka, zda nějaký stát může zbankrotovat, to je problematická otázka. Já se domnívám, že zde je především o věřitele. Jak hodnotníte eh, situaci v USA, kde se nyní eh, rozmělňuje eh, ten zákon Frank Dodd? A jak se domníváte, že by, do jaké míry by se měli věřitelé účastnit při řešení situace, kdy nějaký stát zbankrotuje? A pokud jde o ten kompromis, kdo byl členem skupiny Fan Rompuje? A my jsme se jednoho dne sešli a, a bylo to v pondělí a dohodli jsme se, že je třeba zavést a, trvalý mechanismus řešení krizí. Řekli jsme, že Evropská rada musí odpovědět na tuto otázku, poté co téměř všichni řekli, že ehm, eh, je nutné případně změnit smlouvu a řešit tuto otázku. A bylo jasné, že je nutné tuto věc prosadit a eh, také jsme požadovali to, aby sankce byly automatické. A přesto ale někteří s tím nebyli úplně stoprocentně spokojeni. To tak bývá. To můžeme chápat. Já se domnívám, že potřebujeme automatické sankce, protože stejně eh, protože eh, se to domnívá částečně také ta skupina Van Rompuje. A protože eh, sankce nikdy ne, nebudou, pokud eh, zde bude existovat příliš mnoho překážek v podobě kvalifikované většiny. Já se domnívám, že je nutné k této věci přistupovat Eh, racionálně. Šlo zde především o tlak Francie a Německa spíše než Britů. My zde nemáme eh, až takový problém z eh, Británii. Cokoliv uděláme, bude provedeno takovým způsobem, že to nějakým, žádným způsobem neovlivní Británii. Jde zde spíše o země, které jsou součástí eurozóny. Pokud jde o insolventnost a účast věřitelů, já jsem poukázal na to, že se domnívám, že účast věřitelů může existovat a částečně by i měla existovat, aby všechno nenesli daňoví poplatníci, ale podobně jako pan Triše se domnívám, že je třeba, abychom byli velice opatrní, abychom to opatrně formulovali, abychom neřekli, že vždy musí eh, soukromý sektor eh, nést eh, ty náklady. Nemůžeme říci ex ante, že vždy soukromý sektor ponese náklady. Něco takového by mohlo vyhnat investory z eurozóny, především z okrajových zemí eurozóny. Já jsem proto, aby eh, část nákladů eh, nesl bankovní sektor, soukromý sektor, ale abychom to jednoznačně ex ante stanovili, tam musíme být trochu opatrní. Někdy je nutné eh, poslouchat to, co říká pan Triše. Mohu vám jenom připomenout, že máte jednu otázku. Teď má slovo Sofie, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Junkera, velice vítám vaše poznámky o automatičnosti a naprosto s tím souhlasím. Je to sdíleno většinou předřečníků. Ráda bych se zeptala, co si myslíte o jedné věci. V Evropě máme určitou schopnost eh, zabývat se detaily a neřešit eh, podstatu problému. Skutečnost, eh, že členské státy nejsou schopny se dohodnout na automatičnosti, vedlo nejen k tomu, že tady nebudou žádné sankce, což je ten slavný článek 7 ve smlouvě, ale také je to důkaz nedostatečné politické vůle. Nemá to zásadně negativní psychologický dopad na sílu společné měny, protože to je viditelné pro všechny. Členské státy, zdá se, nejsou schopny rozhodnout, i když ta krize byla skutečně velice špatná. Mám pocit, že buď vám eh, nerozumím, a nebo jsem se nechal zavést vaší otázku, Nechtěl jsem hovořit o automatičnosti sankcí, ale eh, týká se to odvolání eh, hlasů. Ne, já jsem říkala, že souhlasím s všemi poznámkami. Co se týče automatičnosti, tak jsem nehovořila o žádných hlasovacích právech, ale hovořila jsem o neschopnosti členských států dohodnout se na automatickém postupu a to je důkaz nedostatečné politické vůle, což má negativní dopad na měnu. Pro mě to bylo zavádějící, protože jste poukázala na článek 7. Myslel jsem si, že zatím ještě něco je. Ano, myslím, že máme většinu všech členských států, co se týče automatických sankcí. Problém je v tom, že pokud chceme najít kompromis, co se týče změn ve smlouvě, tak někteří z nás si mysleli, že bychom měli opustit to přání, abychom měli automatické sankce. A je to otázka spolurozhodování. Prostřednictvím spolurozhodování mají ti, kteří jsou součástí té skupiny, kde jsem byl i já, aby byli podpořeni v diskusi a aby také předložili tuto otázku Evropskému parlamentu, aby se k tomu vyslovil, aby spolu rozhodl. Měli bychom se toho vzdát. Tyto věci jsou zcela zásadní, protože Evropská rada rozhodla jiným způsobem a moc dobře věděla, že parlament naopak tyto otázky vrátí zpět na stůl ale je důležité, abychom se řídili selským rozumem. S tím naprosto souhlasím, říká paní předsedkyně. Miguel, prosím. Pane premiére. Eh, nas sanções e eu interrogo-me eh, porque... Co se týče automatečnosti sankcí, tak já se sám sebe ptám, zda automatečnost znamená, že řešíme ty dané příčiny. V podstatě bereme v úvahu ty dopady, implikace. Implikace, které existují v soukromém sektoru. Vlastně, když se podíváme na ty příčiny, tak došlo k navýšení úrokové sazby, potom se e, zhoršila situace v oblasti obligací, dluhopisů v Portugalsku já nevím, jestli je to chyba paní Merkelové, ECB nebo komise, já tomu nerozumím. Nevím, zda tedy existuje nějaký automatický systém, který může řešit tuto neodpovědnost nebo ne. To je úplně praktická otázka. Jinými slovy, úroveň portugalského dluhu v tuto chvíli je taková, že Evropská banka Eh, do konce roku říká, že se to zvedlo z 1% na 7%. Nejsem si jist, zda jsem pochopil všechny vaše poznámky, říká pan Juncker. Rád bych eh, se vrátil k tomu odkazu, který jste učinil na ty automatické sankce. Rád bych zdůraznil, že jsem pro tyto automatické sankce. Nicméně musí být přijaty až po rozpravě, která bude na půdě Rady ministrů. Nemůže to rozhodnout samotná komise. Komise by mohla dát takové předčasné varování státu a jakmile toto varování bylo vysloveno, tak by sankce měla být uplatněna, aniž by o tom rozhodla rada. Já jsem proti tomu, aby rada mohla rozhodnout prostřednictvím běžné kvalifikované většiny o všem. To znamená, že by vždy velké státy, tak jak tomu bylo v minulosti, měly možnost vytvořit blokující menšinu. Já bych chtěla, aby to byla takzvaná obrácená většina. To znamená, že rada by odmítla kvalifikovanou většinu na základě návrhu komise a neschvalovala by návrh komise na základě kvalifikované většiny, protože, jak už jsem říkala, potom by vznikly ty blokující menšiny. Takže pokud bychom měli běžnou kvalifikovanou většinu, rada může otázku ještě probrat, prodiskutovat, zjistit skutečné příčiny a celou situaci. A Musíte brát věci tak, jak jsou. Musíte se podívat na skutečné příčiny. A to rada dělá. Nemůžete eh, své volně rozhodnout. To nejde. Pokud bychom měli blokující menšinu, kterou by vytvořilo několik velkých států na vzdory celkové diskusy, že to nebude závazné rozhodnutí, které se bude přijímat, tak eh, to nemá cenu. Chci diskusy, která povede k sankcím, pokud mají takové sankce padnout aby vznikla skutečná šance, že tyto sankce budou uplatněny. Chci, aby se pravidla změnily, například když se projednává slovinský dluh nebo francouzský dluh. Mnohokrát děkuji. Vraťme se k otázce kontrolovaného bankrotu. To je něco nového pro Evropskou unii, my s tím nemáme zkušenost. A ačkoliv MMF s tím zkušenost má a má k tomu mechanismus. Mě by zajímalo, jak můžete skombinovat mechanismus, záchranný mechanismus na straně jedné a mechanismus pro restrukturalizaci um, na straně druhé, nebo mechanismus pro kontrolovaný bankrot na straně druhé. Nemělo by to negativní vliv na trhy, nezvýšilo by to spready a a vy jste zmínil také to, že v tisku se hovořilo o tom, že tento mechanismus by mohl být poprvé použit v Řecku. Co si o tom myslíte? Já vnímám věci trochu jiným způsobem. Nemůžete říci nebo napsat, že mechanismus pro řešení krizí tak jak bude implementován po rozhodnutí rady, bude aplikován na Řecko, protože my pro Řecko máme mechanismus, který bude do roku 2013 a tento mechanismus se nebude měnit. Trvalý mechanismus pro řešení krizí je jediný mechanismus, který by měl nastoupit po roce 2013. protože si bude vyžadovat také některé změny smlouvy, které nepřijdou do ledna 2013. To znamená, že žádní novináři nemohou říct, že tento nový um, mechanismus uh, bude aplikován na Řecko. Tak tomu není. A já nic takového nepodporuji, protože to není pravda. Takže řecký mechanismus do roku 2013 a tento mechanismus žádným způsobem nesouvisí s tím novým mechanismem. Řecko musí splňovat podmínky současného mechanismu, dělá to statečně. A já chci zajistit, aby Řecko díky svému konsolidačnímu programu uspělo. Tento konsolidační program podporuje MMF stejně tak jako eurozóna. Ale trvalý mechanismus řešení krizi je něco pro budoucnost, není to pro řešení současných situací. Další řečník. Sorry. Pane předsedo, američané zavedly některá nová opatření, chtějí napumpovat peníze eh, do eh, trhu, aby eh, tam bylo dostatek hotovosti. Víme, že se zde hovoří o dvou miliardách, to znamená, že zde peníze nechrbí, ale chybí zde spíše důvěra. Důvěra, že zde neexistuje krátkodobá rentabilita. To se projevuje, to má vliv také na rychle se rozvíjející ekonomiky, kde tato rentabilita je. E, to bude mít velmi silný vliv na zvyšování globální nerovnováhy. Jak si, co si o to myslíte? Další věc, eurobondy. Pokud eurobondy zavedeme, potom se bude pravděpodobně a vázat účast na určité podmínky. Bude to tak, že se eh, jednotliví budou moci účastnit tohoto mechanismu pouze za určitých podmínek? Já, já se omývám, přišel jsem eh, pozdě. Já to tady pro vás ještě zopakuji, eh, protože už jsem o tom hovořil. Domnívám se, že toto rozhodnutí američanů, americké centrální banky, um, nepovede ke kýženému cíli. A z, také z důvodů, které jste zmínil. Američané e, nemají na trhu nedostatek likvidity. To není zásadní problém. A to znamená, že e, zde dochází ke zvyšování dluhu a to nakonec může mít negativní dopad. Já podporuji kritiku Wolfganga Schäubleho vůči americkému kroku. Já to neříkám rád, protože eh, tento krok není úplně nerozumný, protože americké hospodářství má obrovské problémy a to je potřeba řešit. A nechci eh, negativně komentovat nebo hodnotit americkou politiku, ale myslím si, že eh, z globálního pohledu toto rozhodnutí nám přinese více problémů, než eh, kolik problémů vyřeší v Americe. v rámci G20 doufám, bude možné s Američany vést diskuzi, kde se věci vysvětlí. Eh, druhá otázka se týkala eurobondů a kritérií. Pokud jde o eurobondy, o tom už jsem také částečně hovořil. Pokud jde o krizový mechanismus, souhlasíme se návrhy Wolfganga Schäubleho, které formuloval. Já si myslím, že je potřeba přemýšlet o eurobondech a eurobondy vytvořit tak, aby členské státy mohly až 60 svých dluhů převést do tohoto společného půlu, kde aby se dluhy řešily společně. Jak tento pooling dluhu přesně bude probíhat, jaké závazky zde budou, jaké závazky budou mít eh, čla, státy, členské státy, které se toho budou účastnit. To je něco, co se dále stanoví při vyjednávání. Je třeba udělat všechno pro to, aby všichni vyhráli a nikdo neprohrál. Já si myslím, že by něco takového mohlo být možné. Bylo by možné to udělat také tak, aby Německo nemělo dojem, že Německo je jediným tím největším plátcem. Jde o to, aby také nedošlo k přeznam, přehnanému zatížení německých daňových poplatníků a německého hospodářství. Já jsem četl v německém tisku eh, zprávy, že se zde eh, někdo nyní snaží eh, naprosto zneužít Německa a dostat Německo do krize. Tak tomu není. Mně o to samozřejmě nejde. Right. Okay, we're now at the point ano, děkuji. Tím se dostáváme už tady k bodu, kdy už nám trošku začíná um, vyprch, vyprchávat čas. Tak já tedy, pokud pan Juncker ještě může počkat, tak ještě chvilku budeme hovořit. Vicky, ano, já se zeptám na něco trošku jiného. Na začátku ve svém projevu jste hovořil o tom, že je důležité aby bylo důležité, že je tedy důležité správně řídit i dluh domácností a dluh, priva, dluh soukromých firm. Proto zde máme nová doporučení bazilejského výboru. Také jste hovořil o tom, že bychom měli hovořit, že bychom měli číst Financial Times. A dnes se tam píše o tom, že eh, banky mají se řídit právě doporučeními toho bazilejského výboru. Jak eh, chcete zajistit, aby pravidla bazilejského výboru byla eh, implementována všude? A co si myslíte, nebo jak vidíte to, že jednotlivé země v rámci eurozóny budou mít určitou flexibilitu k půjčkám, aniž eh, aniž by ty jejich finance pocházely z určitých zdrojů. Děku- e, ano, paní předsedkyně, co se týče e, té první otázky, tak si myslím, že všichni bychom měli vynaložit co největší úsilí na tom, aby pravidla e, Bazilejského výboru číslo 3 byla implementována celosvětově a rovnoceným způsobem. Trvalo to 17 let, než se nám podařilo zavést do praxe pravidla Bazilej 2. A bazilejská pravidla toho, té třetí generace jsou vlastně teprve dva, dva roky účinná, takže si myslím, že je dost ambiciozní očekávat, že bychom je dovedli zavést do praxe dříve než ta předchozí. Nicméně je to takový hlavní bod, o kterém bychom měli hovořit, zejména když hovoříme s orgány USA. A co se týče té druhé otázky, tak musím říct, že se mi nepodařilo úplně přesně eh, na to najít odpověď, protože vám bohužel nemohu ze své pozice přesně odpovědět na to, na co se ptáte. Možná, pokud eh, mohu odpovědět písemně na tuto otázku. Ano, pokud eh, předložíte tuto otázku písemně, tak eh, možná dostaneme odpovědět, odpověď. Ano, tak já doufám, že to bude že to bude stačit a požádám své spolupracovníky, aby připravili odpověď. Paní předsedkyně, ano, my tuto odpověď také přepošleme všem poslancům. Děkuji. Ano, velice děkuji. Dnes eh, odpoledne nás eh, velice baví zejména ty vaše osobní poznámky. Chtěl bych, eh, chtěla bych říci, že vítáme vaše komentáře, které se týkají těch automatických eh, opatření. Předseda Van Rompuy eh, předložil dvě vysvětlení, proč nechce jít tímto směrem. První vysvětlení zní, že není možné, aby zda bylo více automatických opatření v rámci Lisabonské smlouvy. A ten druhý jeho argument zněl tak, že chce, aby ta opatření také schválily členské státy. A v rámci demokratické legitimity je důležité, aby o tom rozhodovala rada, protože více automatičnosti, více automatických opatření omezuje také možnosti rady tyto návrhy změnit. Chtěla bych, vás, chtěla bych znát váš názor a také co se týče té demokratické legitimity a odpovědnosti, tak mě zajímá, jaké jsou ty další možnosti. Například Evropská centrální banka navrhla určitou radu, která by fungovala podle německého vzoru. Byl by to takový určitý výbor moudrých. A tato rada by měla dohlížet na to, jak bude tento systém fungovat. Zejména by dohlížela na to, jak by komise využívala své diskreční pravomoci. Tak zajímalo by mě váš názor. Ano, tak já eh, hovoříte o tom tedy, co řekl pan Van Rompuy, ale já když chci obhajovat ty automatické sankce, tak já bych chtěl, aby ty automatické sankce začaly platit teprve, te, teprve pokud je schválí členské státy. Myslím si, že bychom měli vycházet z článku 6 smlouvy, což je, pardon, článku 136, což je zvláštní článek, který se týká speciálně eurozóny. Článek 136 hovoří o tom, že členské státy mohou zajít ještě dále než eh, ostatní země členské, eh, ostatní země Evropské unie, protože mají tedy užší společné cíle než celková 27. Myslím si, že je proveditelné, aby, zda, aby zde byly ty automatičtější sankce. A myslím si, že by to šlo vypracovat v rámci toho článku 136. Mně se nelíbí návrh komise ani návrh Evropské centrální banky, které hovoří o tom, že, že tam by ta automatická sankce měla být naprosto automatická, že rada by vůbec se k tomu neměla vyjadřovat. Myslím si, že musíme zajistit demokratickou legitimitu. Jde důležité o to, aby vlády se k tomu mohly vyjádřit, aby vlády a parlamenty jednotlivých členských států se k tomu mohly, aby mohly vstoupit do toho procesu rozhodování o automatických sankcích. A ať už se bude rozhodovat o tím mechanismem obráceného hlasování, tak vždy je důležité dodržovat eh, legitimitu, legitimnost. Pokud rozhodujeme kvalifikovanou většinou, tak to je demokratický postup – ale myslím si, že demokratický postup je i ten mechanismus obráceného hlasování kvalifikovanou většinou, pokud se země dohodnou na tomto principu. Neříkám, že by měl mít něk- že, že někdo má pravdu a že ten, kdo eh, nezdílí mé názory, tak nemá pravdu. Děkuji. Nyní Marian. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mě ještě vyzvala. Pane předsedo Euroskupiny, já jsem četla závěry Evropské rady v angličtině a když jsem se podívala na odstavec o zrušení hlasovacích práv jako sankce. Když jsem tento odstavec četla, říkala jsem si, že tato myšlenka je pohřbena je tomu tak, protože by bylo nutné změnit smlouvu. Já bych se chtěla zeptat, vnímáte to tak, pokud musí být změněna smlouva kvůli tomu stálému mechanismu pro řešení krizí, domníváte se, že členové rady si poté budou zajedno, že se na něco takového omezí, že, že to bude jenom omezený postup, nebo že se potom bude muset hlasovat o celé smlouvě? Ano, já bych chtěl eh, říci, že to možná vypadá jinak v, různ, jinak v různých uh, jazykových verzích. Pokud se podíváte na závěry uh, v angličtině, němčině a francouzštině, jsou tam určité rozdíly, především pokud jde o to, v čem by měla spočívat, v čem by mělo spočívat hospodářské řízení a zpráva. Existují různé interpretace, pokud jde o to znění, také o té formulace. Uh, Hovoří se zde o economic governance, governance economic ve francouzštině. Jsou zde zkrátka trochu různé verze a to vede ke zmate, zmatení. To se musíme být vědomi. Pokud jde o a, tu otázku, konkrétní otázku, kterou Maren položila, musím říci, že Já jsem velice silně argumentoval, pokud jde o odebrání hlasovacích práv členským státům. A my e, máme ve smlouvě články týkající se hlasování. A máme zde e, také články týkající se lidských práv a není možné odebrat někomu lidská práva kvůli e, porušování lidských práv. Já jsem argumentoval tímto způsobem a předseda Evropské rady Herman pan, van Rompuy slíbil, že se na to podívá. Nedíval se na to ze široka, ale spíše velmi úzce. A úzce v kontextu evropských otázek. Nezabýval se tedy myšlenkou odebrání práv, hlacovacích práv členskému státu kvůli něčemu jinému, ale jenom právě kvůli hospodářským a měnovým záležitostem. Já jsem chtěl ušetřit panu Rompojovi práci a chtěl jsem jasně stanovit cíl tohoto zamyšlení se. A i když to velice zúžíte na hospodářské a měnové záležitosti, já se nedomnívám, že je to velmi dobrá myšlenka. Já bych byla raději, abychom měli automatičtější systém pro sankce a systém týkající se sankcí na různých úrovních legislativního procesu, spíše než abychom měli celou sérii granátů během celého procesu. Myslím si, že je lepší postupovat jinak a mít tu atomovou bombu až na konci. Pokud jde o e, změnu smlouvy, e, pokud jde o něco takového, je třeba, aby změna byla velice omezená, abychom ale přesto mohli mít rámec e, pro trvalý mechanismus řešení krizí. Pokud je o to mít mechanismus bez změny smlouvy, já jsem něco takového podporoval, ale jeden ústavní soud je velice opatrný, pokud je o tyto otázky, takže je třeba neriskovat. Nechceme, aby došlo k opětovné brokaci, protože ústavní soud v jedné zemi je velmi obezřetný, takže musíme tady změnit smlouvu a jde nám o to provést změnu pouze takovou, abychom mohli vytvořit trvalý mechanismus eh, řešení krizí. Mohlo by to být v rámci článku 136 který hovoří o eurozóně. Ale myslím si, že eh, trvalý mechanismus eh, pro řešení krizí by měl být aplikovatelný pouze pro eurozónu, nikoli pro celou EU. Nemělo by se hovořit o velké změně smluv, o neomezené změně smluv. To by opět vedlo k nekonečné ratifikaci. Všichni ti, kteří nemají rádi Lisabonskou smlouvu, by tak měli další příležitost pro to, aby opět předložili své argumenty. Takže mm, jde nám spíše o menší změnu smlouvy. Mnohokrát děkuji, tím se dostáváme na konec této části naše schůze, naší schůzky s předsedou Euroskupiny. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další schůzku. Yes, he is. He's over there. If everybody could take their... Prosím, posaďte se. Děkuji. As, as announced earlier, we now... Jak jsme již oznámili, budeme mít zprávu o zpravodaje, kde budeme probírat eh, závěry AIFM. Máte slovo. Ano, už jsme téměř na konci tohoto běhu, protože ten návrh, který se týká alternativních eh, fondů, eh, byl navržen komisí 34.2009. Od té doby bylo odvedeno hodně práce ze strany Evropského parlamentu a v tomto ohledu bych chtěl velice vřele poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům, kteří je se mnou spolupracovali. Především bych chtěl poděkovat za to, že v tomto výboru byla tato zpráva většinově přijata, což je zcela jistě také výsledek našich vyjednávání. Během tohoto období je, jsme měli možnost spolupracovat se třemi předsednictvími, českým, španělským a nyní belgickým. A belgické předsednictví se skutečně opřelo do této zprávy, takže eh, tento trilog se setkal pod nejrůznějším předsednictvím a vyměnili jsme si informace o tom, jak práce postupuje. 10. května 2010 eh, jsme odhlasovali návrh zprávy a měli jsme asi 12 eh, trilogů. Je to skutečně vysoké číslo. Máme, měli jsme více než tisíc eh, pozměvacích návrhů, takže následně jsme měli 12 zasedání trialogu a Některá ta setkání byla lepší, některá horší, pochopitelně to vyjednávání velice obtížné a 26.10.2010 eh, to byl vlastně poslední trilog, ale v tu chvíli jsme to ještě nevěděli, že se jedná o poslední zasedání. Eh, byl tam eh, pan Renders, předseda Ecofinu, belgický ministr financí, potom Michel Barnier. Došli k dohodě k kompromisního textu, o kterém se bude hlasovat 11. 11. 2010, eh, což je také eh, datum konece první světové války, čili budeme hlasovat v den příměří. Takže doufám, že si dáte do klopy vlčí mák a všichni to odhlasujeme. Nebudu se dlouze vracet k tomuto textu, ale v podstatě ta dohoda, když jsme hlasovali, ještě neexistovala, nicméně jsme dospěli textu, který byl předložen kolegy, to bylo toho 26.10., ale pochopitelně nebylo všechno tak, jak jsme si úplně představovali. Tady bych chtěl zdůraznit to, co získal, obdržel parlament. Nebude to okamžitě viditelné, protože Eh, to vychází z té dohody 26.10. Tady se uvádí kompromisní text, eh, který byl pozměněn belgickým předsednictvím a to ve dvou, třech bodech. Není to nic zásadního. Ten den došlo k marginální změně, jak jsem říkala, ale je také důležitá, protože se týká zásadních eh, principů. Možná někteří ztratili trošku přehled o tom, o co šlo. Týkalo se to celé řady trilogů, jak jsem říkal, a také díky našemu odhodlání, odhodlání stínových zpravodajů, také možná zpravodaje, se nám podařilo prosadit několik bodů. A velice stručně tedy vyjmenuji, pochopitelně. Zásadní bod diskusí byl vztah mezi třetími zeměmi, Eh, který byl dán ve směrnici. Tady je tzv. pas, kteří mají možnost vstoupit do Evropské unie od roku 2015 až 2018 a znamená to tedy tento vstup pro třetí země. Dále je to otázka eh, harmonizace a také ten to princip dá umožnění eh, uplatnění těch pasů. Další věc, která byla důležitá pro řadu z nás, máme tady opatření, které předtím neexistovalo v tom původním textu, především co se týče pravidla, takzvané anti-stripping, co znamená, když máte podnik, který začne kontrolovat jiný podnik a začne ho tunelovat během několika měsíců, tak se zakáží určité operace během dvou let také jsme získali informace od eh, pracovníků podniku, že co se týče kapitálových eh, fondů, kde jsou tyto podniky zastoupeny. A v poslední fázi se nám podařilo prosadit tzv. revizní doložku, abychom mohli studovat eh, dopad směrnice hospodářské soutěže mimo Evropskou unii. A když uplatňujeme tuto směrnici, která se týká řízení podniků, tak eh, navzdory tomu, co chtěl parlament, tak eh, v tomto případě vidíme podniky, které jsou mimo Evropskou unii a tady potom bohužel nespadají pod působnost této směrnice. Je tady také zabezpečenost investic, to je odpovědnost, která byla získána, také Tady máme informace, které jsou předávány a také eh, jsme řešili otázku, pokud eh, ten fond je mimo Evropskou unii, tak eh, se řeší tato situace. Dále jsme stanovili určité stropy, které jsou kontrolovány úřady. Také se nám podařilo prosadit projekty komise, které se týkají prodeje nakrátko a vzhledem k tomu, že komise tam uplatnila konkrétní opatření, vyňali jsme tuto část ze směrnice, protože eh, Tyto závazky se nám líbí a také jsme posílili úlohu ESMI. To bylo důležité pro Evropský parlament. Opět se nám podařilo zajistit určitý pokrok. Potom jsme také posílili pravomoci jednak parlamentu i rady, co se týče aktů v přenesené pravomoci. Dále je tady otázka kompetentních orgánů a investorů, tady jsme také posílili jejich kompetence a potom Jedna věc, která se nám nepodařila, chtěli jsme zakázat pasivní obchodování, ale podařilo se nám prosadit aspoň bod odůvodnění, kde říkáme, že investoři, kteří investují mimo Evropskou unii, musí investovat tak, aby neinvestovali do fondů, kteří, které financují buď teroristickou činnost nebo vedou eh, k daňovým únikům. Dále máme investiční společnosti, eh, zajišťovací fondy a zabývali jsme se působností. Tady je málo výjimek, je tady otázka proporcionality, která byla zavedena, což eh, byl princip, který chtěl prosadit Evropský parlament. Tato směrnice na úvod chtěla regulovat všechny nejrůznější fondy. Nyní jsme je uspůsobili na nejrůznější typy fondů, což bylo důležité. V Evropském parlamentu existoval široký konsenzus. V radě a v komisi byla snaha, aby veškeré finanční aktivity byly regulovány, aby tady byl uplatňován dohled, ale musíme také pamatovat na pravidlo proporcionality, protože nehovoříme pouze o systémových rizicích, ale o nejrůznějších typech finančních rizik. Čili chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří mě pomohli. Chtěl bych také poděkovat odborníkům i stálým pracovníkům sekretariátu, kteří pracovali na tomto dokumentu. Omlouvám se jak tlumočníkům i překladatelům, protože měli hodně práce s touto zprávou ve všech jazycích a já doufám, že to neovlivní vaši trpělivost, až budu pracovat na jiných zprávách. Děkuji. Požádám vás o slovo pan doktor Klinc. Byl nepří... A já to přednesu za něj. Ehm, řekl, že se původně ve výboru nehlasovalo, pokud jde o některé požadavky, ale nyní jsou spokojeni s um, konečným výsledkem a podpoří zpravodaj a podpoří tuto dohodu. Je zde ještě někdo další, kdo se hlasí o slovo? Vím, že většina politických skupin poukázala na to, že věc podporují. Návrh byl předložen na plénu. Zdá se, že nikdo proti tomu nic nemá. Ti, kteří jsou proti, samozřejmě mohou protestovat, ale většina poukázala na to, že věc podporuje. Takže dobře, gratulujeme Jean Paulovi. Nyní bych řekla, že hlasovat eh, diskuse bude ve čtvrtek, hlasovat se bude, diskuse bude ve středu, hlasovat se bude ve čtvrtek v plénu. Nyní se dostáváme k bodu 6, překročit HDP je zde problém, protože zpravodaj zde není. Otázka je, jestli chceme, aby stíňoví zpravodajové, dva zde máme, ehm, chtějí prodiskutovat pozměňovací návrhy mezi sebou. Vicky, chceš tomu něco říci? Pan Lamberec zde je také, takže jsou zde tři. Filip a já a to máme na starost v jiném výboru, jako stínoví zpravodajové, proběhl la velice dobrá výměna názorů, pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy. Já se domnívám, že jestli toto má mít nějaký smysluplný dopad, musíme být eh, struční a musíme jít eh, k věci, musíme jasně poukázat na to, co chceme, aby členské státy řešily. A já si myslím, že by pomohlo, pokud by proběhla výměna názoru, až zde bude zpravodaj. My jsme očekávali, že zde zpravodaj bude. A dohodli jsme se tak i písemně. Ale eh, nevíme, co se stalo, pravděpodobně něco s dopravou. Takže chceme to odložit na jindy? Paní Asaja? Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím s Vicky, protože pan Čunty zde není. A já si myslím, že je velice důležité, aby zde byl, až bude výměna názorů. Chceme si vyměnit názory také s ním. Já jsem překvapená, že nás jako stínové zpravodaje nekontaktoval. Nevím, jestli kontaktoval ostatní, ale mě rozhodně ne. Já nevím, jak to bude pokračovat celý tento proces. Měli bychom od něj dostat eh, nějaké informace. Dobře. Filipe, hlasí se o slovo? Já souhlasím s dalšími dvěma stínovými zpravodaji. Myslím si, že bychom měli diskusi společně zpravodaj, se zpravodajem. Pokud se podívám na pozměňovací návrhy, myslím si, že je zde velký potenciál pro konsenzus, to je dobrá věc. Je tomu tak e, spíše než v ITRE, kde Vicky a já jsme stínoví zpravodajové. E, takže já si myslím, že máme dobrý základ, ale potřebujeme architekta k tomu, abychom mohli pokračovat. Já si myslím, že situace je taková Příslušný výbor hlasuje 29. listopadu 1. prosince, někdy v těchto dnech. To znamená, že my budeme hlasovat 22. listopadu, pondělí večer ve Štrasburku. Můžeme mít formální výměnu názoru před hlasováním, abychom dostáli formalitám, ale to znamená, že kompromisní pozměňovací návrhy by musely být připraveny předtím. Pokud nebudeme hlasovat, eh, potom nebude žádné stanovisko. A celé se to spozdí. A požádáme zpravodaje, aby svolal stínové zpravodaje co nejdříve. Myslím si, že nebudeme potřebovat až tak dlouhou diskuzi předtím, než se setkáme, spíše jenom schůzku stínových zpravodajů. A dobře, my tomu to dáme vědět. To je tedy plán proběhne schůzka stínových zpravodajů a předložíte kompromisní pozměňovací návrhy, o kterých budeme moci hovořit 22. listopadu a v ten stejný den budeme muset hlasovat. Takže vám přeji hodně štěstí. A to je všechno pro dnešek. Zítra začínáme v 10 hodin proběhnou dvě diskuse o ratingových agenturách, změna nařízení a poté zpráva z vlastního podnětu. Děkuji, pro dnešek končíme.